Grazie. Děkuji. Prosím, máte slovo, kolego? Já jsem se snažila v pondělí a přivolat pozornost předsedy a také vaši pozornost byl bych rád, abychom vyjádřili náš soucit s, irským, s irskou organizací rybářů. Zemřelo pět rybářů nedaleko pobřeží Korku minulý víkend. Na lodi jeden se zachránil, ale pět jich zemřelo. Takže prosím, abychom jich také vzpomenuli. Sicuramente, collega, fatto bene a fare Samozřejmě, kolego, máte naprostou pravdu. Podporujeme to, co jste právě řekl. A není k pořadu jednání. Pan Simpson se ještě hlásí o slovo.